výboru. Pod jedna zde se jedná o přijetí pořadu jednání a já bych chtěl všem připomenout, že toto zasedání je webstreamováno. A chtěl bych také poprosit všechny, aby si připravili elektronické kartičky na hlasování. A sice začneme tímto hlasováním hned. První eh, bod, o kterém budeme hlasovat, je pátá zpráva ES o soudržnosti a strategii politiky soudržnosti po roce 2013. Se provadil Wogen, který se hlásí. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom bych rád upozornil na jednu věc. Před eh, krátkým časem jsme dostali e-mail od paní Češkové ohledně poznacího návrhu číslo 9. Paní Češková nás informovala, že se přeje stáhnout tento poznací návrh. Bene, si già avuto ano, děkuji. To jsme již eh, slyšeli. Tento návrh byl stažen, takže je možné přejít k hlasování. Budeme tedy hlasovat o prvním kompromisním návrhu. Eh, Zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále hlasujeme o druhé části kompromisního návrhu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 8. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Přijato. Návrh 11. Zde je ústní návrh zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devítka byla stažena. Pozměňovací návrh následující. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh 14. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh 15. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato a nyní hlasujeme celkem o návrhu eh, v tomto znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Ehm, A nyní přistoupíme k hlasování o absolutoriu pro agentury. Začneme s absolutoriem za rok 2009. Výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur, to je kolega Stavrakakis jako zpravodaj. Nejsou žádné připomínky, pustíme se do hlasování. Ústní pozemcí návrh číslo jedna nejprve. Hlasujte, konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 4. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Takže sedmička. Sedmička, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 9. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. to. Poznací návrh číslo 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 12. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 15. První část. Hlasujte, prosím. S ústní změno. Ano, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 16. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 17. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 18. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo, eh, respektive ústní číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 20. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 21 s ústní změnou. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 23. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 24. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 25. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 26. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 27. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 28. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 29. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 30. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 31. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 32. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 33. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 34. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 35. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 36. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 37. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 38. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Pozici návrh číslo 39. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozici návrh číslo 40. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Číslo 41. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 42. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 43. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 44. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 45. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 46. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 46, 47, pardon. Eh, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozemcí návrh číslo 48. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Číslo 49. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Teď eh, bod odvodění F a eh, poznací návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Nyní v takto pozemném návrhu usnesení hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. 24 hlasů pro, jeden proti. Eh, pardon, nikdo proti, jeden se zdržel. Blahopřejeme. Zpravodaj. A nyní udělení absolutoria za rok 2009 Evropské policejní akademie CEPOL zpravodajeme stále kolega Stavrakakis. Nejprve návrh rozhodnutí absolutoriu. Tam máme poznací návrhy 1 a 2, které jsou totožné. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. 20 hlasů pro. Není. Takže návrh o rozhodnutí o účetní uzávěrce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 25 hlasů pro, někdo se nezdržel, někdo proti. Nyní návrh usnesení. Odstavec 1, poznací návrh Lipe 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 8. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 9. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo dvě z výboru Lipe. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 11 eh, s ústní změnou. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Ústně poznací návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 12. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 15. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 16. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 17. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 18 s ústní změnou. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 20. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 21. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 23. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh z Lipe číslo 8. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 24. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozice návrh číslo 25. Hlasujte, prosím. S ústní změnou, ano, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 26. Hlasujte, prosím. Poznací návrh číslo 26. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní Libe 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozici návrh číslo 27. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 28. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 29. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 30 s ústní změnou. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 31. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 32. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 34. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 35. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 33. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 4. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu pro usnesení v takto pozměněné podobě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 24 hlasů pro, někdo proti, jeden se zdržel. Come no? Abbiamo passato direttamente no, con di clottura dei conti, ma non abbiamo votato la decisione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 usnesení, pardon, rozhodnutí o absolutoriu. Já jsem se domnívala, že jsme hlasovali poměrem 25 ku 0 ku tuším 1. Hlasovali jsme o tom, že? Dobrá, budeme hlasovat ještě jednou pro jistotu. Hlasujeme tedy o tomto rozhodnutí. Návrh rozhodnutí o udělení absolutoria. Konec hlasování. 24 hlasů pro. Přijata. Myslím, že jsme se to hlasování zopakovali, ale to nevadí. Mohu navrhovat hlasování unblock eh, u, to, u té další položky. Vidím tam celou řadu plusů. Nevím, jak tomu přistupuje jiný, abych byl rád, kdybychom to vzali unblock. Ne, nesouhlasím. kolegyně Makové je proti tomuto návrhu. A nyní tedy hlasujeme o udělení absolutoria Evropské agentuře pro bezpečnost potravin. Nejprve hlasujeme o návrhu rozhodnutí o udělení absolutoria. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 24 hlasů pro jeden proti, jeden se zdržel. A nyní návrh rozhodnutí o účetní závěrce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 22 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel. Přijato. A nyní návrh usnesení, poznací návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní dvojka. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 4. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 5. Poznat, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 7 hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 2. S ústní změnou. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 6. Z NV, Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení v takto pozměněné podobě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 21 hlasů pro, 2 proti, 1, nikdo se nezdržel. Nyní Není absolutorem pro Evropskou agenturu pro léčiva. Kolega kese je zpravodajem. Máme nejprve návrh rozhodnutí absolutoria, poznací návrh 1 a 2 totožné. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 10 z výboru ne. Hlasujeme o takto pozvaném návrhu rozhodnutí. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 21 hlasů pro, 3 proti, někdo se nestržel. Nyní návrh rozhodnutí o účetní závěrce, poznací návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o takto pozměněném návrhu rozhodnutí. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 24 hlasů pro, někdo proti, nikdo se nezdržel. Nyní dávám slovo kolegu Stavra Kakisové, prosím. Pane prezidente, dear colleagues, before... Vážení kolegové, než budeme hlasovat o návrhu usnesení, rád bych doporučil vaší pozornosti některé poznací návrhy, které mi připadají velmi kontroverzní. Konkrétně mám na mysli číslo 11, respektive pozměňovací návrh o vytvoření zvláštního mediátora pro léčiva s tím, že e, v některých situacích léčiva nejsou bezpečná. To jsou opravdu závažná tvrzení, se kterými bychom přicházeli, když přitom proto nemáme žádné jasné důkazy. A jsem toho názoru, že případ, to, případ e, mediátora, respektive tuto možnost vytvoření mediátora je třeba projednat zcela otevřeně transparentně, jsou eh, došlo k určitým umrtím a my se musíme eh, dobrat eh, jasného vysvětlení, ale určitě ne touto cestou, touto poznacího návrhu. Já si myslím, že je třeba spolupracovat s výborem Envy, uspořádat dobře zorganizované slyšení, na kterém bude mít dobrou účast expertů. Minulý týden ve čtvrté konference předsedů schválila návštěvu EMEI a koordinátoři Envy jednali o možnosti uspořádat slyšení o této agentuře. To jsou ty, ty možnosti, jak zjistit, co se, co se nepodařilo, ale jsou další možnosti. My jsme eh, hlasovali horizontální poznacím návrhu, kde jsme volali potom, aby EUD provedl kontrolu u všech agentur, kde může docházet ke střetu zájmu. Dále apelujeme uh, na interní kontrolní um, oddělení agentur, aby provedli uh, zvláštní uh, kontrolu v této věci. Jménem své, uh, své politické skupiny bych vás rád informoval, že pokud ty příslušné poznací návrhy projdou, budeme hlasovat proti celému usnesení. Děkuji za pozornost. Grazie lei. Děkuji. Můžeme začít, myslím, hlasování o návrhu usnesení. Nejprve poznací návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 7. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 8. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 21. Máme zde ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní přecházíme k pozměňovacím návrhu číslo 22, druhá část. To znamená eh, pozměňovací, ústní pozměňovací návrh zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvacet pětka vlasta žena. Dobrá, takže 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 29. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto číslo 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno číslo 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 33. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Nyní Envy 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Envy 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Envy 5. Zahajuji hlasování. Prosím. potřeba mluvit do mikrofonu. Já jsem si zapomněla hlasovací kartičku v jiném výboru. Můžete přidat můj hlas? Dobrá, takže číslo pět Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako takovém. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 16 pro, 8 proti. Pardon, 9. Připočítáváme jeden hlas. 9 hlasů proti. Takže gratuluji zpravodaji a pokračujeme. Jaký byl výsledek u toho NV4? It's minus. minus. Takže je tam mínus. A nyní přecházíme k udělení absolutoria za rok 2009 pro zásobovací agenturu Euratomu. Eh, zpravodaj George Stavrakakis. A my tedy začneme tím návrhem pro udělení absolutoria. Máme tady pozměňovací návrh 1. Eh, vezmeme si je společně s pozměňovacím návrhem 2. Jsou stejné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20 hlasů pro, jeden proti. Nyní hlasujeme o rozhodnutí. Zahoji hlasování, končím hlasování. 22 eh, pro, 1 proti a 1 se zdržel. Nyní přecházíme k návrhu pro rozhodnutí e, o účetní závěrce číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní e, návrh rozhodnutí jako takový, jak byl pozměn, zahajuji hlasování, končím schváleno. 22 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Tím se dostáváme k návrhu usnesení. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 hlasů pro, jeden proti, jeden se zdržel. Takže gratuluji zpravodaji. A nyní nás čeká poslední hlasování. Ještě tady máme pana se zpravodaje zase. A Tady se jedná eh, o Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie Frontex. Nejprve eh, rozhodnutí o udělení absolutoria. zahajuji hlasování, končím hlasování. 21 pro, 1 proti, 1 se zdržel, takže schváleno. Eh, účetní závěrka, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno 21 pro, 1 proti, 1 se zdržel. A nyní e, návrh usnesení. E, po, pozměňovací návrh Libe číslo 1 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Libe 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh usnesení v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Ještě předávám slovo zpravodaji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. E, já bych rád poděkoval členům Evropského účetního dvora, také e, stínovým zpravodajům, svým asistentům a samozřejmě také sekretariátu našeho výboru pro jejich, za jejich spolupráci. E, za posledních pět měsíců ještě jednou děkuji. Volto.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 Bene. Passiamo, a... sì, sì, primi Passiamo adesso al punto 1. Nyní přejdeme k bodu 11 na pořadu jednání. Sice jde o zvláštní zprávu Evropského účetního dvora číslo 11 2010, řízení obecné rozpočtové podpory v zemích AKT, Latinské Americe a v azijských zemích ze strany komise. Nejdříve má slovo zpravodaj kolega Berman. Děkuji, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl vědět, kolik na to máme času, nebo kolik mám tedy hlavně času já na úvod. Asi 10 minut. Dobře, takže já se budu snažit být stručnější, pane předsedo. Ve světě rozvojové spolupráce je rozpočtová podpora velmi důležitým tématem. Mnohé nevládní organizace byly zcela pro a také komise je pro v dělení z roku 2005 bylo řečeno, a především také v pařížské deklaraci je donátoři se zavázali je pomáhat především prostřednictvím přímé rozpočtové pomoci. Je zde eh, dvojí možnost, tedy sektorální a přímá eh, rozpočtová podpora. To znamená tedy, že v desátém EF 48 eh, představují právě tyto podpory, tedy 48 v rozpočtové pomoci, tedy v té obecné rozpočtové podpoře. To je velmi výhodné také proto, že je možné tím dosáhnout většího objemu pomoci a je možné tedy také eh, mnohé naplánovat. Přijímací země má také právo eh, se zúčastnit rozhodování. Znamená to tedy, že vlády mají lepší kontakty s donátory. A jde také o to, jak zapojit eh, parlamenty, občanskou společnost do eh, tohoto rozhodování, tak aby i tyto subjekty měly větší odpovědnost tak je možné tedy lépe ovlivnit podporu. Také existuje eh, lepší spojení mezi komisí a eh, přijímajícími zeměmi, tak je posílen politický dialog, což může také vést k lepší harmonizaci a koordinaci pomoci mezi dárci a eh, subjekty, které přijímají, tak je možné tedy zvětšit podíl rozpočtové pomoci. Taková je teorie, ale v praxi to také znamená, že Evropský účetní dvůr eh, kontroloval to, jak komise eh, plní a formuluje jednotlivé cíle, eh, jak se dívá na jednotlivá rizika a také na přípravu rozvojových programů a také, jak připravuje zprávy o těchto um, podporách. Jde tedy o to zjistit, zda tyto prostředky jsou efektivně používány. Je nutné zjistit postup eh, komise související s eh, rozvojovou pomocí. Účetní dvůr má celou řadu kritických poznámek. I nadále bylo zjištěno eh, mnoho slabin v metodice a také ve právě eh, rozpočtových eh, pomocí. Účetní dvůr se k tomu jistě vyjádří, ale každopádně došel k závěru, že komise ještě nedokázala dostatečně specificky postupovat eh, v rozpočtové podpoře jednotlivých zemí. Eh, nereaguje dostatečně na velká rizika. Eh, tedy riziko toho, že se prostředky dostanou do nesprávných rukou a nebo že jsou vydány pro jiný projekt. To jsou ona dvě rizika, která nebyla dostatečně vnímána. Programy tedy eh, také nejsou eh, dostatečně uspokojivě naplánovány a neodpovídají dostatečně žádaným eh, výsledkům. Jednotlivé výsledky nejsou dostatečně zohledňovány v jednotlivých službách komise. Proto mm, účetní dvůr došel k závěru, že komise se ve svých zprávách soustředí eh, se píše na ty eh, teoretické výhody a nikoliv eh, praktické. Když tedy slyšíme takovouto kritiku, a možná, že bych o tom neměl hovořit tolik, spíš bych měl hovořit o naší zprávě, pro nás je každopádně důležité zjistit to, že rozpočtová podpora je důležitým nástrojem, který může dobře fungovat v rozvojové pomoci, pokud je tato pomoc také správně použitá. Správně použita také znamená, že je dosaženo těch výhod, které eh, jsou eh, naplánovány eh, tak, aby také spoluúčast byla posílena a zvyšována. Pak totiž je možné také hovořit i módním pojmem mainstreaming. Je zde vůbec celá řada takových módních pojmů, které se používají ve zprávě. Jako zpravodaj si dělám velkou eh, starost eh, především proto, že účetní dvůr je toho názoru, že komise nezohledňuje dostatečně velká rizika rozpočtové podpory. Eh, tvrdí, že jsou zde velká rizika, tedy že prostředky jsou využity jinými subjekty a nebo že jsou použity za jiným cílem. Komise správně říká, jaký je důležitý cíl, tedy aby ty prostředky došly do dané země, ale v zemi, kde není dostatečná finanční infrastruktura, je však také země, která musí dostat tyto eh, prostředky. A Eh, tyto prostředky musí být využity dynamicky. Je však možné také říci, že 17 z těch zemí, které jsou takto podporovány, je to 12 zemí AKP a 5 zemí Latinské Ameriky, které dostávají eh, rozpočtovou pomoc. 17 těchto zemí je však také eh, nahoře na indexu na seznamu korupce. A to není moc dobré. Jde však také o to, aby byl do dobrý dohled, aby byl také přísnější, abychom věděli, co se s těmi prostředky také stane. To je velmi důležité. Účetní dvůr však je poněkud pesimistický v této oblasti. Rozpočtová podpora je důležitá, ale v těchto 17 zemích je nutné přesně sledovat, co se s prostředky také stane. Vede to tedy také k naší poznámce o tom, že pokud rozpočtová podpora eh, předpokládá, že parlamentní kontrola v příjem u příjemců v těch přijímacích zemích má být posílena pak eh, to znamená, že také komise do toho musí investovat. Pokud tomu také není, tak eh, v národních parlamentech se o tom vlastně neví. Pak a není možné eh, vše dostatečně kontrolovat, protože je nedostatečný personál. Není možné tedy tu kontrolu provádět tak, jak by to bylo nutné. Komise by měla také zohlednit to, co účetní dvůr kritizuje Eh, a sice příliš eh, obecný přístup. Eh, tato rozpočtová podpora má být lépe přizpůsobena přijímající zemi. A já bych chtěl dodat, že komise a také členské státy EU by měli na to myslet a vzít si to k srdci. Vždyť přidaná hodnota EU, to je právě e, ona politická váha. E, v rozpočtové podpoře je důležitý dialog s přijímajícími zeměmi a proto e, komise a členské státy musí hovořit jedním hlasem. Není-li tomu tak, pak to také vede k nebezpečí, že jedna země dostane podporu, ale komise nebo jiná členská země by byla proti, čili eh, postupuje se dost neopatrně tak je také politická přidaná hodnota nedostatečně podporována a nedostatečně posilována. Myslím si, že členské státy by měly rovněž si vzít tuto kritiku k srdci. V mnoha rozvojových zemích je situace taková, že eh, jak jednotlivé členské země provádějí svou rozvojovou politiku a málo koordinují je nadále důležité zajistit to, aby delegace Evropské unie a zastoupení v těch zemích, kde je rozpočtová podpora, tam by eh, delegace také měly mít eh, dostatečný personál eh, s dobrými znalostmi o využívání rozpočtové podpory. Někdy je silná vůle, ale nedostatečná znalost. I zde je nutné leco zlepšit. Dále komise může zlepšit své způsoby předkládání zpráv. Je možné zlepšit i kvantitativní eh, analýzy a měla by připravit i roční přehled o využití. Děkuji zpravodaji a nyní dávám slovo účetnímu dvoru. Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát za to, že jste mne pozval sem do výboru. Pokusím se vám poskytnout stručný přehled eh, výsledku závěru, kterým jsme dospěli v této kontrolní zprávě. Bude nevyhnutelné, že se dotknu i některých témat, eh, o kterých již hovořil zpravodaj. Eh, musím říct, že jsem si přečetl zprávu zpravodaje a myslím si, že velice dobře vystihuje hlavní závěry naší naší kontrolní zprávy. Jak bylo jasné z prezentace, kterou jste právě vyslechli, jde o velice důležitou eh, součást eh, zahraniční pomoci. EU cirka 50 objemu pomoci prochází právě těmito mechanismy, které je možné relativně jednoduše popsat. Jde tedy o to, že jsou finanční prostředky eh, poskytovány přímo do rozpočtu jednotlivých, do státních rozpočtů jednotlivých zemí. Má to několik výhod, tento systém. Já si myslím, že to je eh, široce uznáváno a eh, nalezneme to například i v pařížské deklarace a dalších podobných dokumentech. Samozřejmě je snadné eh, vynakládat velké objemy prostředků, dále je možné postupovat způsobem, který je předvídatelný pro přijímající zemi. Jak zmiňoval pan předseda, je to zároveň způsob, u kterého se domníváme, že přijímající země se více stotožně, a více aktivní, aktivně zapojí do celé věci. Dále, pokud si to přejete, je možné také tlačit na zlepšení finančního řízení zemí. Jde o obvykle jde o integrovaný proces, kdy země, které jsou příjemci těchto prostředků, zároveň, zároveň s tím musí zlepšit své rozpočtovací kontrolní postupy a tak dále. Také Zmiňuji v PowerPointové prezentaci eh, rostoucí odpovědnost vlády přijímající země a pravidelnou kontrolu, jak se, na, no, jak se nakládá s těmito prostředky. Dále politický dialog, to je také velice důležitý, důležité. My jsme například byli eh, ve Rwandě, kde pravidelně každý měsíc se scházel scházeli státní tajemnici od hlavních, z hlavních tedy výdajových ministerstev státu a hlavní dárci. A vedl se tento průběžný dialog o tom, jak se s těmi finančními prostředky nakládá na jednotlivých ministerstvech. To samozřejmě také přispívá ke zlepšení koordinace mezi jednotlivými dárci. Dále provedli jsme tedy kontrolu o účinnosti všeobecné rozpočtové podpory a náš hlavní závěr, celkový závěr je ten, že komise vynaložila výrazné úsilí, aby systém zdokonalila, ale přesto přetrvávají některé slabiny a proto tedy shledáváme, že zde je prostor ke zlepšení. Toho se dotknu o něco podrobněji. Mám pro vás připraveno sedm bodů. Ještě než k tomu přistoupím, rád bych uvedl, že komise, pokud vím, ehm, všeobecně za to přijala naše závěry a komise dokonce započala širší proces vypracování zelené knihy v této věci. To, ten dokument eh, byl nyní obeslán k širší diskusi. A nyní tedy naše, naše závěry. U těchto typů programů obvykle jsou nastaveny makroekonomické cíle a cíle finančního řízení. To je podle našeho, závěru, podle našeho názoru vhodné, ovšem tyto cíle často eh, bývají příliš podobné pro různé země, čili není dostatečně zohledněna specifičnost jednotlivých přijímajících zemí. Zároveň jsme zaznamenali případy, kdy eh, priority pro danou zemi se měnily v čase, zatímco programy se v čase neměnily. Dále existuje tendence k přílišné obecnosti, k příliš obecnému stanovení těchto cílů. Pokud mají být užitečné, musí být dostatečně jasné, dostatečně konkrétní, srozumitelné, musí být jasně patrné, co bude představovat zlepšení. Ne vždy to jasné je a proto je potom obtížné eh, vyhodnocovat, eh, zda bylo dosaženo kýžených cílů eh, při vynaložení těch finančních prostředků. Druhý bod se týká rámců pro řízení rizika. Komise musí vypracovat, a toho se dotkl také váš zpravodaj, musí vypracovat lepší systém pro sledování, vyhodnocování a snižování rizika. Jak zde zaznělo, existují některá eh, konkrétní specifická rizika v této souvislosti. Tady vynakládáme obrovské částky přes eh, centrální státní rozpočet. Samozřejmě, že se s tím pojí rizika finančního řízení. A zároveň zde existují rizika spojená s rozvojovou strategií a rámec pro řešení rizika tedy je nutností. Dále eh, faktory vyhodnocované při rozhodování o částkách eh, předělených pro jednotlivé země. Eh, to také není zcela jasné. Dovolte, abych to rozvedl konkrétněji. Obvykle je dosti předvídatelné, jak jsou ty prostředky vypláceny. Čili ta přijímací země dopředu ví, kolik dostane. Ale problém je v tom, že eh, pokud se podíváte na ty dokumenty, které jsme kontrolovali, prostudovávali my, není zcela jasné, proč některé země dostanou určitý objem a jiné země méně. Domníváme se, že je důležité, aby existoval i jasný rámec, podle kterého můžeme porovnávat, vyhodnocovat, jaký objem finančních prostředků by měla dostat ta která země. Já nejsem naivní, samozřejmě mi jasné, že do toho vstupují i e, politické faktory, ale pokud nevíme, kde začíná politika a kde končí racionální analýza, tak e, tady je určitý zásadní problém. Čili potřebujeme i jasný intelektuální rámec pro stanovení objemu částek a samozřejmě pak je možné k tomu připojovat a zohledňovat i politické faktory, ale e, i pro subjekty znější či osoby znější by mělo být jasné, kde tedy končí politika a e, co je vedeno přesně e, racionálními faktory, racionálním rámcem. Dále zvyšování kapacit, to je důležitou složkou e, takovýchto programů a také by mělo být. Ovšem někdy to bývá příliš obecné, potřebujeme konkrétnější hodnocení pro jednotlivé země, potřebujeme zaměřit se na oblasti, které přenáší největší přidanou hodnotu. Zejména jsme zaznamenali, že je třeba posílit orgány dohledu a dozoru, jako jsou výbory vašeho typu eh, nebo případně kontrolní instituce, kontrolní orgány v přijímajících zemích. Existují také určité výkonnostní eh, předpoklady, které by měly být splněny v jednotlivých zemích, které se mohou týkat různých věcí, buď eh, řízení veřejných financí, nebo například zdravotnictví, školství a podobně, podle toho, co je stanoveno jako priorita v daném případě. Obvykle tato kritéria jsou velmi relevantní, ale často nejsou vyjádřena dostatečně jasně. To souvisí s tím, co jsem zmiňoval již před chvílí. E, co tedy přesně bude představovat uspokojivý pokrok, uspokojivý posun? To často není zcela zřejmé. Potřebujeme tedy jasný strukturovaný proces pro e, vyhodnocení situace a pro vyčlenování a vyplácení částek, pokud má všechno správně fungovat. Politický dialog, koncepční dialog je velice důležitou složkou celé věci, to jsem říkal již na začátku. Právě prostřednictvím politického dialogu dárcovské země a Evropská unie eh, se mohou eh, pokusit eh, zajistit, že skutečně z celého procesu vzejdou ty plánované kýžené výsledky. My uvádíme ve své kontrolní zprávě, že nemáme pocit, že by politický dialog byl využíván ve svém plném potenciálu. Má to různé důvody. Zaznamenali jsme eh, příklady, například do toho byla zapojena Světová banka, kdy dialog, eh, strategie dialogu od samého počátku byla nastavena efektivněji. To je velmi potřebné. Je třeba mít jasnou strategii, ale zároveň někdy eh, prostě chybí zkušenosti, kapacity, expertíza na delegacích komise pro vedení tohoto politického dialogu. A poslední věc se týká externího výkaznictví Často jsme zaznamenali, že tato věc byla vedena příliš obecně, že tady je poměrně málo informací o tom, jaký je reálný dopad eh, této rozpočtové pomoci. Proto je třeba nastavit určitý proces a to se také žádá metodiku, ehm, tedy hodnotící metodiku, která zatím neexistuje. Musím říct, že to není snadné u tohoto typu pomoci, ale přesto je možné eh, se na to zaměřit a, něco vypracovat. A nakonec by to vyústilo v kvalitnější vykazování dosažených výsledků. A dovolte, abych na závěr uvedl a rád bych vyzdvihl, že já osobně velmi souhlasím s, návrhem, nebo s názorem zpravodaje, že totiž je mm, obtížné říci, že by všeobecná rozpočtová podpora neměla být Eh, klíčovou složkou naší rozvojové pomoci do budoucna. Já si myslím, že eh, hlavní důvody pro poskytování tohoto typu rozvoje pomoci stále trvají, ale je možné tu věc rozvíjet dále takovým způsobem, aby ty finanční prostředky byly vynakládány ještě lépe a účelněji než do posud. Děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji. A nyní za komisi Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za velice propracovanou zprávu a zpravodaji z vašeho výboru. Myslím si, že je důležité eh, tuto diskusi vnímat v souvislostech eh, problematiky, která se promítá nejen do této zprávy, ale také která provází celou diskusi o zelené knize, kterou předložila komise a také eh, je třeba zvolit zprávu pana Stáse o absolutoriu pro EDF, pro Evropský rozvojový fond, kde byly také určité eh, připomínky týkající se rozvojové pomoci. To jsou všechno klíčové dokumenty, klíčové věci, Princip tedy je takový, že není spochybňována rozpočtová podpora jako taková, jde spíše o to, jak celý mechanismus dokonalit. Máme již letitou zkušenost s prováděním tohoto typu pomoci a nyní se věnujeme různým různým problémovým oblastem. Pokud dovolíte, předal bych slovo kolegovi Jenkinsovi, který by detailně zareagoval na některé připomínky. Děkuji. I já bych rád, stejně jako můj kolega, poděkoval vašemu zpravodaji za jeho vynikající zprávu a také Evropskému účetnímu dvoru za jejich velice včasný vstup. Ta zpráva, kontrolní zpráva přichází v pravou chvíli, protože právě provádíme hloubkou revizi rozpočtové podpory a navíc se vede konzultace na základě zelené knihy, jejíž závěrech jsme poskytnou Radě a parlamentu koncem tohoto roku. Myslím si, že řada věcí, na které upozorňuje zpráva, jsou věci, se kterými komise souhlasí. Pokud bych tomu mohl říci jednu, jednu věc, bylo by to vše ještě mnohem jasnější, kdyby to bylo vedeno ve stejném formátu jako výroční zpráva kdybychom se nemohli srovnat eh, výroční zprávu komise a kontrolní zprávu účetního dvora, ale eh, takto je tady třeba listovat tím dokumentem a porovnávat eh, porovnatelné a to jistě možná zlepšit do budoucna. Jinak komise celkově shledala, že mm, ty zprávy mm, poskytly některé velice cené připomínky, že jak už jsme tady do detailu slyšeli, je třeba, aby komise zdokonalila svoji práci, zejména v oblasti jasnějšího rámce pro hodnocení rizika, dále eh, pokud je o stanovení objemu pomoci pro jednotlivé země a také pokud je o nastavení jasného rámce a cílů pro dočené programy. S tím souvisí rovněž potřeba výrazně zdokonaleného přístupu k politickému dialogu z naší strany. Nicméně komise se domnívá, že v mnoha případech již celou řadu z těchto věcí řešíme, i když možná nedostatečně strukturovaně. V současné době se tedy těmto problémům věnujeme, snažíme se zlepšit metodiku, zlepšit naše interní pokyny, a to ještě předtím, než máme k dispozici závěry z konzultace na základě zelené knihy. Jsou totiž některé oblasti, kde můžeme postupovat dosti rychle a zdokonalovat řízení všeobecné rozpočtové podpory. Mohu vám například již nyní poskytnout případ z oblasti, příklad pardon, z oblasti rizik. Jednak je třeba se jasně říci, že když eh, vyplácí všeobecnou či sektorovou rozpočtovou pomoc, eh, tak přistupuje k vyplacení prostředků teprve po důkladném prověření toho, že byly naplněny všechny eh, podmínky, všechny předpoklady, to znamená eh, celkové kritérium způsobilosti související s makroekonomickým rámcem, eh, s pokrokem v oblasti řízení veřejných financí a s naplňováním rozvojové strategie. Zároveň ověřujeme specifické podmínky a indikátory, které případně byly v daném programu nastaveny. Takže chráníme se před určitou mírou, určitou rovinou rizika. Nicméně je to možné ještě dále zdokonalit dokonalejším, strukturovanějším přístupem k identifikování konkrétních rizik a tam, kde je to potřeba, vypracování opatření na zmírnění rizika, jak navrhl Evropský účetní dvůr. To je tedy věc, to je otázka, které se nyní aktivně věnujeme. Pokud jde o lepší koordinaci přístupu k všeobecné rozpočtové podpoře a propojenost na vypracování stanovisek či pozice EU a tedy e, vedení koordinovaného dialogu ze strany EU, jak na to upozorňoval zpravodaj. Myslím si, že je třeba se připomenout, že na Radě v listopadu 2009 komise a členské státy se rozhodly, se usnesly, že učení výrazný pokrok e, směrem k lepší koordinaci rozpočtové podpory Práce v této oblasti pokračují. Očekává se, že to bude jeden z klíčových prvků, které vzejdou právě ze zelené knihy. My určitě doufáme, že se nám podaří prosadit například lepší strukturaci dialogu ze strany EU v dotčených zemích, tak abychom lépe dosahovali nastavených, nastavených cílů rozpočtové podpory. Možná bych eh, opravil, upřesnil určité nedorozumění ohledně role všeobecné rozpočtové podpory v rámci eh, celkového portfolia pomoci, které zpravuje komise. Jak správně zaznělo od zpravodaje, eh, je to náš preferovaný přístup na komisi a zároveň je, myslím, férové říci, že od Evropského koncensu z roku 2006 je to také Eh, preferovaná eh, cesta pro Evropskou radu a rovněž pro Evropský parlament, protože jde o tripartitní dohodu. Byla to tripartitní dohoda, která tedy spojila všechny instituce v tomto postoji, v tomto postupu. Je třeba také vyjasnit, co se myslí těmi 50%, procenty. Komise přislípila, že až 50 své pomoci bude eh, poskytovat prostřednictvím eh, vládních kanálů vládních cest, zde tedy o podporu státu, což není možné realizovat pouze možnost pouze cestou. Všeobecné rozpočtové podpory je třeba eh, investovat také do sektorové rozpočtové podpory a do jiných možností, které pouze částečně využívají těch státních mechanismů ještě nejsme na těch 50%, to znamená 50% celkového objemu pomoci přes eh, všeobecnou rozpočtovou podporu. Kdybychom, dokonce ani kdybychom skombinovali všeobecnou a sektorovou rozpočtovou pomoc, tak stále ještě nejsme na těch 50% celkového objemu pomoci. Já mohu vám eh, poskytnout eh, přesná konkrétní čísla po této schůzi, ale to si myslím, že třeba, aby zde jasně zaznělo tato informace. A tím bych skončil. A jenom ještě jednou chci říci, že mnohokrát děkuji EUD za velice užitečnou kontrolní zprávu a my, jak už jsem zmiňoval, aktivně působíme na aktivně snažíme zlepšit metodiku, zlepšit souřadu těchto oblastí ještě předtím, než budou doladěny závěry eh, a než bude vypracováno sdělení na základě zelené knihy. Děkuji. Děkuji, zahajuji rozpravu kolega Mulde. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl úvodní projevy s obrovským zájmem. Zajímám se o rozvojovou pomoc. A mám z toho docela uspokojivý pocit. Ovšem, ty závěry Evropského účetního dvora mi přijdou poněkud slabé. Já si myslím, že v tom, jak komise nastavuje tyto programy a jak je řídí, jsou stále ještě slabá místa, která by bylo možné zlepšit. Toto bychom asi mohli napsat na závěr každé zprávy účetního dvora. Vždycky existuje prostor pro zlepšení a to i e, v tom, jak pracují někteří členové našeho parlamentu. Pro mě je ale důležitá otázka, jaká, jaký typ pomoci je nejúčinnější, jestli je to rozpočtová pomoc nebo jiný typ pomoci. Já si nejsem jistý, jestli poskytování přímých fondů do rozpočtu těchto zemí není, eh, je opravdu to, tím nejlepším způsobem. Já jsem se účastnil eh, pozorování voleb v některých zemích. Velmi často se ukazuje, že tady dochází k eh, obrovským podvodům, na které potom samozřejmě poukazuje OLAF a Třeba to proběhlo v, v prosinci jednoho roku a e, bylo to ve volbách v Keni. Hned v lednu potom komise poslala tuto přímou rozpočtovou pomoc do rozpočtu keňské vlády. Takže prosím nás, jak se to pojí s tím správným řízením e, a e, kontrolou finančních prostředků? Já si myslím, že s tímto typem finanční pomoci je něco špatně a také si myslím, že pokud některá země chce používat třeba více výdajů na eh, armádu, určitě toho může využít, protože my prostě posíláme peníze do rozpočtu a oni tam potom mají peníze na věci, které jistě podpořit nechceme. Takže otázkou je, jaká je alternativa. Já jsem pracoval s řadou e, rozvojových zemí. Myslím si, že ve většině zemí je potřeba více potravin, protože třeba mají nedostatek potravinového zásobování. Já si myslím, že bychom určitě mohli podporovat třeba zemědělství či zemědělské zásobování v těchto zemích. Eh, ať už je to pšenice nebo rýže, nebo já nevím, jaké potravinové, jaké zásoby by se měly rozšířit. Také bychom mohli bojovat s určitými chorobami, třeba v Africe. Takže věci se dají zlepšit. Eh, a pokud tohle je jediný závěr eh, účetního dvora, tak já říkám, všechno se dá zlepšit. Vyslechl jsem si, že Eh, tedy teď existuje tahle ta zelená kniha, tak to je dobré, protože určitě existují jiné typy eh, pomoci než tato rozpočtová pomoc. Určitě eh, například pomoc zemědělství by byla lepší pomoc, než prostě posílat peníze do rozpočtu. Pan kolega Staes. Ik, ik wil de rekenkamer... Děkuji. Já bych rád poděkoval účetnímu dvoru za skvělou práci, kterou odvedl. Toto je zvláštní zpráva, která nám může říci opravdu hodně a myslím si, že Thijs Berman na, to odve, na tom odvedl také velmi eh, důkladnou práci. Pak nám svou zprávu ještě velmi eh, jasně vysvětlil, což je obrovsky důležité pro to, abychom se připravili na udělení absolutoria. Objevilo se tedy zde v plénu několik zásadních prvků, které je potřeba prodiskutovat. Nyní o tom tedy diskutujeme. Náš výbor právě, diskutoval, eh, právě volil, hlasoval o mé zprávě. Hlasovali jsme také o zprávě Garence, což je lucemburský liberální poslanec, který se také zabývá rozpočtovou pomocí. A ten si je velmi dobře vědom vaší zvláštní zprávy. Tohle je opravdu jedna z těch zvláštních zpráv, které se přímo zaměřují na určitá témata a která zapojují parlament. Já bych tedy hlavně chtěl poděkovat účetnímu dvoru za tuto skvělou zprávu. Děkuji. Já bych se chtěla připojit k tomuto poděkování. Eh, účetní dvůre nám předložil celou řadu argumentů. A víme, že Evropský účetní dvůr vždy eh, vše formuluje velmi opatrně a vznešeně, tak tuto zprávu nečtu tak, že při přikládá eh, veliký význam této rozpočtové eh, podpoře. Spíš eh, to chápu jako nezbytnost další kontroly. A proto se také dívám poněkud kriticky na to, co říká komise. Eh, je zde řečeno, že komise to pokládá za prioritní záležitost, eh, parlament také a rada také. Mám tedy takový dojem, že pan komisař Piebalgs eh, formuluje tyto záležitosti poněkud jinak, než jak je uvedeno zde. A já bych chtěla zdůraznit to, že je skutečně nezbytné kontrolovat, zda rozpočtová podpora je efektivní. To, co říkal kolega Mulder, je pravda. Já jsem od některých kolegů z výboru pro eh, rozvojovou pomoc eh, také slyšela, že se dívají velmi kriticky především na ty země, kde je vysoká korupce eh, a také na ty země, které jsou eh, vedeny diktátory či despotickými systémy. Velmi často také ty prostředky, které již nepotřebují, využívají také pro utiskování své, eh, svého obyvatelstva a to my podporovat nechceme. Vůbec to nechceme podporovat a nechceme podporovat ani to, že by rozpočet projektová podpora nebyla využita pro svůj cíl. Nejde jenom o metody, které by měly být úspěšné, ale i cíl musí být důležitý. Velmi často se říká, že operace se zdařila, ale pacient zemřel. A pro mě je důležité to, aby pacient přežil, aby nebyla úspěšná jenom operace, takže dívejme se přesně také na definované cíle. Měli bychom se tedy soustředit na tři oblasti zemědělství. To pokládám za velmi důležité, stejně jako kolega Mulder. Dále zdraví. Když se podíváme na ty eh, ubohé podmínky eh, v mnohých eh, afrických zemích, především pro ženy, rodičky a na to, kolik úmrtí je zaznamenáno právě v oblasti porod porodu, Vždyť tam je úmrtnost matek až 40%. Nemůžeme tedy hovořit o žádném úspěchu a e, ta rozpočtová podpora to nesnížila. Třetí sektor, který se nám zdá být důležitý, je také sektor vzdělávání. Já nejsem proti tuto této podpoře, ale nechci, aby rozpočet byl eh, využit pouze k tomu, aby se navýšil. Nýbrž musí být navýšen kvůli určitým cílům. Jenom kvůli tomu, že se domníváme, že tato metoda je lepší než jiné metody. Pokud rozpočtová podpora povede k efektivnímu zlepšení podmínek v dané zemi, tak jsem pro. Pokud však je poněkud pochybné nebo snad dokonce se těmito prostředky jenom mrhá, eh, tak eh, Jistě je nutné se eh, podívat eh, přesněji na výsledky. Takovéto situace jsou skutečně kritické. Jsem pro tento eh, typ podpor jenom, když je možné dosáhnout efektivních cílů. Pokud toto není umožněno, musíme zvolit jiný prostředek. Pokud nějaký stát není ochoten nám jít vstříc v dosahování cílů, tak musíme využít jiné prostředky prostředky, i když jsou obtížné a komplikované. Takže nejsem všeobecně proti, ale kriticky se dívám na eh, tuto oblast. Vždyť eh, zprávy z rozvojových eh, zemí nejsou vždy pozitivní. Musíme skutečně kriticky sledovat využití těchto prostředků a musíme je zacílit tak, aby celý stát se rozvíjel správně a nejenom tedy naše prostředky byly eh, eh, zaměřeny na jednu věc. Kolega Filmer? Děkuji, pane předsedo. Asi nejzajímavější závěr, eh, na který jsem nemyslel tolik před tímto zasedání, je to, co řekl zástupce účetního dvora o roli politiky a rozhodování ohledně rozpočtové podpory, protože my samozřejmě můžeme říkat, zda se politika má za, do toho zapojovat více či méně, ale vždycky tu politiku potřebujeme, pokud chceme eh, koherentní eh, zahraniční politiku, tak se do toho prostě zapojovat musíme. Ale teď jde o to, aby nám bylo jasné vědět, jaké rozhodnutí je politické a jaké je nepolitické, protože pokud ne, nevymezíme tyto hranice, nemůžeme to nijak vyhodnotit, protože pak nebudeme vědět, které věci jsou tedy věcné, vycházejí z něčeho jiného než z jakýchsi politických koncepcí. A potom, co říkal kolega o tom, že vždycky se dají věci zlepšit, to se vždycky dá udělat, ale já chci vědět, zda došlo k pokroku, nebo zda nyní lze zlepšit věci ještě více než dříve. To je zase otázka na účetní dvůr. Možná se na to nedá na základě zprávy odpovědět, ale mě by třeba konkrétně zajímala oblast řízení rizik, kde eh, zda došlo ke zlepšení, zda jsme se opravdu eh, poučili. A pak vím, že eh, kolega Hekestein prohlásil, že odejde se účetního dvora a e, vstoupí do Nobelovy nadace, aby garantoval budoucnost Nobelovy ceny. Já věřím, že tam bude úspěšný. Ještě jednou vám děkuji za čas, který trávíte s námi, ale pokud dovolíte, tak já bych se teď zeptal na úplně jinou otázku, kromě této zprávy. Zajímalo by mě, zda máte nějakou radu. My tady máme celou řadu bývalých členů účetního dvora, kteří eh, nám radili ohledně rozpočtové kontroly, jak strukturovat rozpočtovou kontrolu. Řekl byste nám něco ještě předtím, než ukončíte svou činnost v účetním dvoře, jak se věci mají dělat? Jak bychom měli nadále spolupracovat s účetním dvorem a tak dále? Pokud mi to ostatní dovolí, pokud máte nějaké všeobecné připomínky k tomu to tématu. Děkuji. Ještě kolega Berman, prosím. Yes, colleagues, very... Vážení kolegové, to byla opravdu velmi zajímavá rozprava. Všem vám děkuji za vaše připomínky. Nejprve mám takovou všeobecnou poznámku. Tento parlament má tři role, jako každý jiný eh, parlament. Jsme zde zástupci našich voličů, eh, také pracujeme na legislativě a kromě toho vykonáváme dohled, parlamentní dohled. V tomto parlamentu máme ovšem určité problémy s reprezentativitou tedy s tou první oblastí. Legislativu předkládáme entuziasticky, i když poslední měsíce o něco méně entuziasticky. Ale co se týče té naší třetí role, toho orgánu dohledu, tu úplně zanedbáváme, kromě tohoto výboru. Kdybych měl jenom několik týdnů na to, abych sepsal zprávu o něčem, co se týká miliard e, eur evropského rozpočtu, pokud bych nebyl schopen nic vážně eh, prošetřit za tu dobu, tak eh, to přece vůbec není žádný dohled. Na této zprávě účetního dvora jsme opravdu velmi dobře spolupracovali, ale přeci jenom to bylo na základě několika eh, rozhovorů a to úplně nestačí pro orgán dohledu. Takže já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak vážně chceme tuto roli brát. Ovšem Janu Moldorovi říkám, nesouhlasím s vámi úplně, když říkáte, že bychom tu rozpočtovou podporu měli zrušit jako takovou, jako prostředek pomoci. Pokud nepřijímáte myšlenku, že věci mohou nabrat špatný směr, tak vůbec nejezděte do rozvojových zemí. Pokud si myslíme, že Evropská unie může sehrát nějakou roli, dosáhnout rovných příležitostí a rozvoje zemí, které jsou dnes chudé, tak prostě musíme akceptovat, že někdy věci nejdou směrem, kterým chceme. Musíme akceptovat, že ne všechno vyjde. To se týká projektů, spolupráce s neziskovými nevládními organizacemi a tak dále. A samozřejmě to platí i pro tu všeobecnou rozpočtovou podporu. A přitom víte, že já sám e, trvám na tom, že věci lze změnit. Ono to nej, tady nejde o nějaké pumpování peněz. Tady jde o to, abychom se snažili zlepšit e, vládnutí v daných zemích a jejich způsob nakládání s penězi. Zde je potřeba tedy investovat do parlamentů, do parlamentního dohledu v těchto jednotlivých zemích. je to také o tom, že je potřeba pomoci těchto, těmto zemím, aby si dokázali pomoci sami. Tato obecná rozpočtová podpora a odvětvová rozpočtová podpora je velmi účinná, zejména ve zdravotnictví a ve vzdělání. Tam, kde třeba se vyplácí platy učitelům, které by jinak nedostali, nebo vyplácejí se platy eh, lékařům a sestrám, které by jinak nedostali. A Přesně toto potřebujeme tedy v, tom, eh, v té obecné podpoře i v sektorální podpoře. Je to také něco, co jsme vždycky požadovali od komise, aby 20 eh, eh, rozvojové pomoci šlo právě na zdravotnictví a školství. A samozřejmě ne vždycky všechno vyjde. Ty kapacity se jednoznačně dají zlepšovat. Já souhlasím s vaší kritikou, ale ty příklady, které jste si vybrali, nejsou ideální. Taková je má odpověď, můžeme to ještě později prodiskutovat. Takže otázka je, jestli budeme užívat rozpočtovou podporu jenom tehdy, pokud jiné prostředky nejsou dostatečně účinné, tak říkám, že zatímco obecná rozpočtová podpora má jiné cíle od projektové podpory, nemůžeme to dát na jednu váhu. Nemůžeme říct, tak když funguje tohle, tak nebudeme používat to druhé, protože tyhle ty dvě věci jsou eh, ze, svého, ze své podstaty odlišné jak jsem zdůrazňoval, je potřeba zlepšit eh, veřejnou zprávu a řízení. A také všeobecný politický dialog se zeměmi, se kterými tedy tento dialog chceme podpořit. A nemyslete si, že toto bychom dosáhli se zeměmi, jako je Etiopie nebo další, pokud nemáte tento prostředek obecné rozpočtové podpory jako jakousi páku která vám pomůže vyvět tlak na vlády v těchto zemích, protože jinak ten dialog prostě nebude. Je to tedy cesta, jak dosáhnout tohoto politického dialogu. A já to beru opravdu velmi vážně jako jeden z prostředků eh, poskytování rozvojové pomoci. Ovšem, očekávám od komise, že veškerá kritika, kterou vyjádřil účetní dvůr, vezme velmi vážně a že v následujících letech uvidíme pří, eh, příslušné změny. Děkuji. Eh, účetní dvůr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem pochopil komentáře Eh, několika kolegů v podstatě naprosto souhlasili s tím, co říkáme v naší zprávě. Kolega Fjellner, který hovořil o pokroku, já si myslím, že tady můžeme jasně rozlišit. Můžeme říci, že v té oblasti řízení došlo k pokroku, ale nemůžeme říci, zda opravdu došlo k nějakému zlepšení v těch daných zemích. Žerá Lokete to také říkal, který mi, eh, řekl mi tedy, že eh, otázka, kterou položil pan Milner, zda tento typ pomoci je lepší než jiný typ pomoci, této otázce jsme se nevěnovali, protože prostě eh, o tom nevíme dostatek, abychom byli schopni vyvodit nějaké závěry. To bychom museli přehodnotit celou metodologii a tak dále co vlastně z těchto věcí získáme. Ten příklad Keni, já si myslím, že to je v podstatě velmi dobrý příklad pro to, abychom dosáhli toho, co zmiňujeme ve své zprávě. Kolega Fierner hovořil také o tom, že je potřeba zjistit, jak je možné, že Kenia dostává tolik, kolik dostává a potom, jak je to můžeme přestat, přes, s tou pomocí přestaneme z politických důvodů či z jiných důvodů a je potřeba stanovit si hranice pro tato kritéria. Já eh, tedy nevylučuji, že mm, Evropská unie přestane vyplácet ty prostředky za určitých okolností. A já rozhodně si myslím, že pokud tyhle ty e, nějaké záruky máme, tak to může být velmi efektivní způsob. Jinak mm, mohu tady v krátkosti říci něco o svých zkušenostech v, v účetním dvoře, pokud mi to dovolíte, pane předsedo. Takže nejprve někteří členové eh, dvora se zaměřovali na prosazování národních eh, hledisek takhle se to dělo předtím, než já jsem přišel do účetního dvora. Kdyby se to stalo za mě, určitě byste o tom slyšeli, já bych na to reagoval velmi silnou rukou. Nic takového jsem ale nezažil. Takže to je jedna věc. Pak si myslím, že je dobré zmínit, že došlo k zlepšení ve fungování účetního dvora za poslední několik let, tak já vám můžu říct, co se ještě dá zlepšit. Například eh, došlo ke změnám v naší eh, struktuře eh, řízení. Myslím si, že to určitě bude mít pozitivní dopad. Například dnes máme komory, které znamenají, že zodpovědnost se dostává v systému dolů až přímo k osobě, která vykonává daný úkol. To znamená, že e, nemusíme na e, každé téma svolávat zasedání 27 členů. Ušetříme tedy na e, různých organizačních výdajích. Také jsme dříve měli řídící radu, která se změnila ve správní výbor. A ta činí řadu administrativních rozhodnutí. Já si myslím, že to je obrovské důležité pro to, aby se urychlilo rozhodování, celý proces rozhodovací a abychom dosáhli větší koherentnosti v řízení instituce. A já si myslím, že to v průběhu času bude mít obrovský dopad. Za druhé, co se týče produktivity a účinnosti ve využívání zdrojů. V posledních letech existovala tendence posunovat zdroje z různých administrativních funkcí do auditu. A já si myslím, že to je zase obrovsky důležité. Můžeme o tom diskutovat dny či měsíce, ale já si myslím, že 45-50 lidí, kteří pracují v účetním dvoře, pracují přímo na auditu. Vždycky musíme nejdřív odečíst překlad. Tím se obrovsky lišíme oproti národním eh, úřadům. Já vím, že v, na národní úrovni eh, je ten poměr asi 60%, a takže už se tomu blížíme a to je obrovský důležitý faktor, stále ještě se v téhle oblasti dá eh, hodně zlepšit, ale ten proces zlepšování už začal. Na závěr ještě řeknu, že jsem mohl zmínit komunikaci, protože tam také došlo ke zlepšení, ale na závěr bych pouze řekl, že pokud máte instituci, kde to řídí 27 lidí, není to někdy moc účinné. Já vidím důležité politické důvody pro to, aby komise měla zástupce z každé země. Já chápu, proč je potřeba mít v komisi někoho z každé země. Já vím, že o tom se také diskutuje. Ale tento argument neplatí pro instituci, které, která by měla vykonávat profesionální rozhodnutí na základě určitých kritérií a standardů. Tam je potřeba mít eh, vedení třeba pěti, šesti lidí, ani bych nevyloučil mít prostě jednoho generálního auditora, jako to má celá řada zemí. A toto není otázka, kterou by mohli, mohli vyřešit eh, eh, samotní členové, členové našeho dvora se to samozřejmě snaží řešit. Já si myslím, že zde do, došlo ke zlepšení, ale abychom věci opravdu změnili, a ta změna je potřeba, v tom, tak tam je potřeba, aby počet lidí, kteří řídí instituci, eh, je potřeba zásadně snížit. A také si myslím, že potom by tato instituce mohla rychleji reagovat, protože pokud máte nějakou kulturu koncenzu mezi 27 členy, tak určitě budete vždycky hledat eh, nej, největšího společného nominata, eh, jmenovatele a nepůjdete po nějakých velmi ostrých, odvážných rozhodnutích. Ovšem to, jak říkám, není otázka pro účetní dvůr, ale pro eh, politické zástupce. A možná by to eh, mohli požadovat také evropští poplatníci daňoví. Děkuji. Děkuji. Nyní přejdeme k bodu 12, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, číslo 14, řízení systému veterinární kontroly dováženého masa ze strany komise v návaznosti na reformu z roku 2004. Dávám slovo se pravodajce Köstinger. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat Evropskému účetnímu dvoru a především panu Lazaru, příslušnému členovi účetního dvora a jeho pracovníkům za předloženou zprávu a také za konstruktivní výměnu názorů v přípravě dnešní debaty. Chtěla bych eh, také poděkovat eh, komisi eh, za podporu řízeného systému veterinární kontroly. Tato zpráva vychází ze zvláštní zprávy e UD, ale není součástí této zprávy. Zvláštní zpráva číslo 14 2010 o řízení systému veterinární kontroly dovážené Ho masa v návaznosti na reformu z roku 2004 je zpráva velmi důležitá, především v souvislosti s bezpečnostní potravin ravin a e, zdraví. Já sama jsem ze zemědělství a uvědomuji si, jak důležitá je kvalita a bezpečnost potravin. Má doporučení byla předložena na základě e, e, daných podkladů a v bodě 3 je především eh, to, co zdůrazňuje. Je to doporučení adresované členským státům, ale také komisi. Dovolte, abych tři doporučení eh, zde zdůraznila. V souvislosti s doporučením účetního dvora vidím především problém národní. A sice vyskytuje se, že národní subjekty a orgány mají nedostatečnou komunikaci. Komise by, eh, myslím, mohla v tomto pomoci eh, tím, že zdůrazní lépe využít eh, dosavadní komunikační cesty. Členské státy by tím z toho mohli profitovat tím, že by zlepšili koordinaci. Eh, doporučení čtyři se dotýká eh, národních kontrolních norem. Zde by bylo vhodné, kdyby se komise lépe zapojila na základě subsidiarity. Určitá nabídka politika ze strany komise by mohla vést k eh, tomu, že jednotlivé eh, kontrolní programy by byly eh, lépe propracované a celoplošné. Není přijatelné, aby dovoz masa v určitých členských státech nebyly testovány na anabolika a jiné obsahové záležitosti. Čísle 7 hovořím o legislativních krocích komise kde vůči státům, které eh, nezlepšily situaci, přestože byly častěji kontrolovány. Eh, já bych ráda slyšela názor komise především v souvislosti eh, s nařízením 178 2002 a 2004. Jak je možné v příslušném rámci dobře reagovat na stále se opakující chyby? Vždyť tyto Tyto chyby se eh, každý rok opakovaly. Závěrem bych se chtěla zmínit o jednom bodě, eh, který je obsažen ve zvláštní zprávě, eh, ale není to uvedeno pod doporučením, a to je konkurenceschopnost výrobců potravin v ES a to ve srovnání s zeměmi mimo e, Evropskou unii. Naši výrobci dodržují vysoké standardy ve výrobě, ale tyto neplatí pro dovoz masa ani e, jiné dovozové potraviny nejsou dostatečně kontrolovány. Zde by bylo nutné prosazovat lepší konzistenci e, v kontrole tento problém je velmi často popisován jako příliš komplexní a proto se ptám komise, dokdy může parlament počítat příslušnou zprávou ze strany komise. Já se domnívám, že mnozí výrobci na to již čekají. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan eh, Lazaros Lazaru z účetního dvora. Thank you, Mr. Chairman and uh, many Děkuji, eh, pa, ne, předsedo, děkuji zpravodajce za konstruktivní spolupráci, kterou jsme eh, také měli v přípravě. Eh, nej, mnoho výsledků účetního dvora bylo zohledněno v její zprávě. Veterinární kontroly eh, masa a eh, dováženého masa, eh, to je součástí evropského programu. Vždyť dovoz masa může také podpořit přenos onemocnění a také zhoršit výrobu v Evropské unii. Dovoz představuje malé procento ale přesto eh, víme, že nedostatky v kontrole dovozu eh, způsobily mnohé eh, problémy v kvalitě. Také bezpečnost potravin se zhoršila. Evropský rozpočet vykazuje na 300 milionů euro pro prevenci onemocnění zvířat a 100 milionů v souvislosti s kvalitou a bezpečností krmiv.

Krize koncem 90. let, především krize v souvislosti s BSE, vedla k tomu, že bylo eh, mnoho prostředků eh, z rozpočtu eh, evropského i národních vydávány pro tuto oblast. V roce 2010 kontrola komise ukázala, že výsledky veterinárních kontrol na hranicích a v přístavech probíhají probíhají na základě nového rámce z roku 2004 eh, a také na základě předpisů z roku 2006. Jednotlivé úřady a inspekce ve Francii, Nizozemsku, Španělsku, Rumunsku, ale také audity eh, v rámci inspekcí veterinárního orgánu eh, komise v Litvě, eh, Spojeném království a v Řecku toto prokázali. Bylo zjištěno, že jednotlivé postupy umožnily se kontrolovat eh, mnohé, mnohá kritéria Byly dotazovány mnohé asociace eh, dovozu a také spotřebitelů. Audit tedy došel k tomu výsledku, že realizace eh, hygienického balíčku z roku 2004 neproběhla dostatečně rychle a e, musí být ještě zdokonalená. E, také e, dohody s třetími státy musí být zlepšeny, zesílené kontroly a konsolidované legislativní kroky jsou dále nezbytné byly akceptovány také e, určité zmenšené kontroly na základě bilaterálních e, dohod. E, toto však nebylo také podpořeno dalšími důkazními postupy. Obchodní systémy jako traces a systém rychlého varování pro potraviny a krmivo jsou základem kontrolních postupů. Tyto postupy se využívají, jsou užitečné, ale přesto ve třech členských státech kontroly na hranicích neumožnily dosáhnout všechny všech nezbytných údajů. Ukazuje se tedy, že informační systémy nejsou dostatečně propracovány. Veterinární eh, úřady eh, provádějí kontroly a ukazují určité slabiny na lokální regionální úrovni. Eh, tyto slabiny však eh, mohou být zlepšeny až po mnoha dalších opatřeních. Je nutné tedy eh, učinit další opatření, tak aby zajištěné chyby byly překonány. My jsme v účetním dvoře vypracovali určitá doporučení. A sice veterinární eh, kontrolní balíček musí být předložen, eh, systémy TRASES a další systémy musí být ještě eh, zlepšeny. Je nutné také vypracovat konkrétní pokyny, tak, aby bylo možné realizovat evropskou strategii veterinárních kontrol, tak, aby bylo možné zjistit, zda cíle veterinárního balíčku byly dosaženy zasaženy. Dále je nutné zlepšit další systémy kontrol a je nutné zjistit, zda jednotlivé členské státy také eh, dokázaly zlepšit nedostatky. Děkuji za pozornost, jsem vám k dispozici pro další otázky. Děkuji, nyní dávám slovo komisi. Eh, eh, Děkuji pane předsedo, děkuji paní zpravodajce a také účetnímu dvoru. My jsme plně spolupracovali s účetním dvorem na přípravě této zprávy. Samozřejmě zde hovořím za FVO, jejíž jsem ředitelem. Vždycky jsme vítali konstruktivní přístup dvora a bereme jeho závěry velmi vážně. E, Provázely naše auditory, my jsme se také e, s nimi účastnili jejich příprav této zprávy. Formálně jsme zodpověděli na e, celou zprávu a její doporučení. Naše reakce naleznete v příloze, kterou máte k dispozici. Co se týče těch konkrétních zjištění, opravdu je bereme velmi vážně. Sami se vždycky snažíme věci zlepšovat, pokud to jde Toto je oblast poměrně komplikovaná, co se tedy týče dovozu eh, zvířecích produktů. Tady je vždycky možné něco zlepšit a my budeme spolupracovat s členskými státy a s kontrolními orgány v těchto státech a budeme se snažit eh, zlepšit všechny zmiňované postupy, abychom dosáhli naplnění doporučení účetního dvora. Teď ještě konkrétně k tomu, co říkala paní Kestinger. Eh, sami se těšíme na předložení zprávy ze strany parlamentu k tomuto, eh, k této zprávě eh, účetního dvora. FVO spadá pod DG Health a Consumers, to znamená zdraví a spotřebitele. Vy jste zmiňovala, že na národní úrovni probíhá jak, jakýsi nedostatek komunikace Zmiňoval to i účetní dvůr. My zde se snažíme dosáhnout například toho eh, plného systému Traces a také eh, podávání rychlých informací eh, v podobě toho programu RASFF. Účetní dvůr zjistil, že došlo k problémům v Nizozemsku a v Německu v implementaci toho programu Traces. Já jsem do obou zemí nedávno jel, abych se konkrétně podíval na provoz systému Traces a v obou případech jsme zjistili, že došlo k výraznému zlepšení. Ještě bych rád řekl, co se týče daných zemí, že měli velmi dobře fungující národní systémy, takže v podstatě problémem bylo, abychom je přesvědčili, aby opustili tento národní systém, který měli nastavený a přešli na evropský jiný systém. Ovšem ve chvíli, kdy tedy na tento systém přešli, tak s tím není žádný problém. Také e, máme celou řadu opatření pro zlepšení komunikace, abychom tedy zlepšili tento deficit. Setkáváme se pravidelně s členskými státy, jejich kontrolními orgány, máme pracovní skupinu zde v Bruselu, kde Eh, řešíme veškeré eh, problémy, ke kterým došlo jak na úrovni evropské, tak národní v rámci jednotlivých kontrol. Takže také máme eh, různé programy pro dosažení větší bezpečnosti potravin. Zaměřujeme se zejména tedy právě na ty pohraniční kontroly. A podporujeme velkou míru zapojení do těchto kontrol po celé evropské úrovni. Paní zpravodajka také zmínila právní kroky proti členským státům, které opakovaně e, neřeší problémy a zjištění ze strany účetního dvora. Samozřejmě to je něco naprosto nepřijatelného, pokud by členské státy ignorovaly své povinnosti. V, této pří, v tomto případě samozřejmě stíháme. Co se týče kontrol dovozu zvířecího Eh, zvířecích produktů. Tady opravdu ta implementace je eh, velmi dobrá. Členské státy jsou si vědomi eh, případných problémů, takže svou zodpovědnost berou velmi vážně. Neříkám, že není možné věci vůbec zlepšit, ale Bereme tedy na, na, na vědomí to, co říká v tomto smyslu účetní dvůr. Ale myslím si, že je možné nalézt řešení, aniž bychom se přímo obraceli na soud. Řešení, která jsou rychlejší a účinnější a Potom, co se týče dovozu ze třetích zemí a rozdílů v, ve výrobních cenách, eh, Parlament se ptal na to, kdy může očekávat zprávu, která se konkrétně na toto zaměří. Nedávno, v prosinci minulého roku, komise přijala zprávu o kontrole dovozu ze třetích zemí. Nyní se to projednává na radě a v parlamentu. Vyšlo to z iniciativy francouzského předsednictví a poskytne nám to příležitost, abychom vedli tuto rozpravu. Nejenom protože, ne, eh, protože jde také o eh, výrobní náklady a v obecnější rovině, což je ještě důležitější, komise chce předložit zásadní přeskum stávajícího, stávající regulace pro kontrolu potravin a krmiv, kde do jediného rámce chceme shrnout všechny kontrolní mechanismy pro dovozy, nejenom pro eh, živočichy a živočišné produkty, ale také rostlinné produkty a eh, potraviny obecně. Bude to tedy legislativní návrh, se kterým chceme vystoupit v roce 2012 a ten poskytne opravdovou příležitost pro eh, diskuse a jednání s našimi sesterskými institucemi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Rád bych nyní zahájil diskusi. Nejprve pan Mulder. Já si myslím, že to je velice důležitá zpráva a je určitě hodné, že ji projednáváme v tomto výboru, protože pokud dojde Eh, k vypuknutí eh, k nějaké nakažlivé eh, živočišné choroby zvířat. Dopady na rozpočet jsou obrovské. Zažili jsme toho příklad před deseti lety z BSE. Letos to byla ta kulhavka, slivka, předtím jsme měli horečku prasat, předtím zase ptačí chřipku a dopady na rozpočet jsou opravdu obrovské. Já jsem si vaši zprávu jenom rychle prošel dnes um, odpoledne, jsem, po příchodu jsem do zasedacího sálu. Já si myslím, že obsahuje velice užitečné závěry. Jediný uh, problém, který s tou zprávou tak trošku mám, je, že se týká pouze legálních dovozů. Pokud uh, tedy tady jsou uh, dobře nastavené a dobře probíhají kontroly. My jsme se před deseti lety zabývali propoknutím kulhavky a slintavky a tam eh, nešlo o legální dovozy, tam šlo o nelegální dovozy, kvůli kterým to celé vypuklo. Já vždy srovnávám situaci v Evropě se situací v USA, v Austrálii, tedy eh, v zemích, kde jsem eh, pobýval nebo které jsem navštívil. Když vstupujete do USA, musíte vyplnit dotazník, kde vyplňujete zase v úplných třech měsících byl někde na farmě v zemědělském podniku a, jaký typ zemědělského podniku to byl a tak dále. Čili mají jasný přehled. V Austrálii je to víceméně stejné. Já jsem eh, jednou měl ten hloupý nápad, že jsem chtěl dovést příbuzným eh, holandský sír a eh, měl jsem na to potěšení, že mi tedy ze zavazadla odstranili na hranicích Austrálie. Ty kontroly jsou opravdu velmi důkladné. Když přijíždíte do Amsterdamu, Londýna, Frankfurtu, tak nic podobného nezažijete. Mohl bych se vrátit například z Afriky, a vést si nějaké uzeniny a myslím si, že nikdo by se toho vůbec nevšiml. Jsem prostě zákona občan, takže to neudělám, ale nejsem si za to, to lze říci o každém. Lidé jsou často v pokušení něco nelegálně dovést ze země, kterou právě navštívili a také nezákonné obchodování je stále, eh, stále obsažnější, nabývaná na objemu, čili zajímalo by mne, eh, zajímalo by mne jak komise hodlá přistupovat ke kontrole nelegálních dovozů. Předpokládám, že eh, to, to můžete pojmout podobně jako USA a Austrálie. Máte mm, kde tedy, kde dokáží neuvěřitelným způsobem bránit eh, šíření eh, nakažlivých chorob zvířat. Myslím, že v USA poslední případ či poslední epidemie kulhavské slendavky měly v roce 28, 1928. A u právě o kulhavké sentavky, kde ten dopad na rozpočet byl největší ze všech těch případů epidemii, tak šlo o nelegální dovoz, myslím, že z Indie a bylo to poprvé, kdy Britové neuplatnili rabat, protože náklady, rozpočtové náklady v souvislosti s touto chorobou byly mnohem vyšší než rabat za celý rok. E, další věc, e, o které, o které hovoří zpravodaj ve své zprávě, se týká zase techniky eh, bránění šíření živočišných chorob. V Evropě máme politiku nevakcinace, tedy neočkování. Jsou argumenty pro i proti, ale my jsme se rozhodli cestou neočkovat. Pokud by došlo k vypuknutí epidemie, museli bychom museli bychom zvířata zabíjet v masovém měřítku. A já jsem si jist v Nizozemsku, že už by to nebylo možné, například v Nizozemsku, protože politický odbor by byl obrovský. A nejsem si jistá to, co usilujeme ve Spojeném království, bude znovu přijatelné. Čili měli bychom jít asi cestou očkování, ale nikdo v Evropě nebude eh, akceptovat produkty z očkovaných eh, zvířat. respektive v Evropě ano, mimo Evropu ne. My sem například eh, dovážíme eh, maso z očkovaných zvířat eh, z Argentiny, ale USA například toto maso nedovážejí a jiné části světa. Proč pro boha nemůžeme přesvědčit zbytek světa o tom, že produkty z očkovaných zvířat, například sušené mléko, které je sterilizované, je naprosto bezpečné, tak, tak přesto ani u něj řada zemí nepřijímá dovozy, nepřijímá prostě sušené mléko ze zvířat, které byly očkovány proti kulhavce a slintovce. Tak já si myslím, že to patří také k aspektům zprávy, které jsou nesmírně zajímavé. Děkuji a nyní dávám slovo komisi, pokud byste chtěl zareagovat na dotazy pana Muldera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To byly dva velmi relevantní dotazy, velmi relevantní připomínky, tedy legální versus nelegální dovozy. Eh, Tady v tuto chvíli máme tým kontrolorů eh, z potravinového veterinárního úřadu v Rumunsku, kde eh, provádějí kontrolu dovozu, nikoli tradiční, tradiční kontroly dovozu na hranicích, což, bylo, což je předmětem zprávy EUD, ale jde právě o Eh, produkty dovážené jednotlivými pasažéry, tedy soukromými osobami, eh, jde o poštovní zásilky a tak dále, čili netypické překračování hranic nebo ne, to běžně kontrolované. Rozhodně tuto věc, tento problém neopomíníme. to by bylo velmi nebezpečné, jak jste sám správně zdůraznil. Nelegální dovozy jsou reálnou hrozbou. Podíváme se na eh, jakýkoliv zásadní výskyt epidemie či propuknutí tedy nakažlivé choroby zvířat v Evropě, tak s velkou pravděpodobností můžeme říci, že příčinou byl nelegální dovoz. Um, ehm, Hovořil jste o velice zajímavém eh, dilematu či rozdílu v situaci mezi EU a Austrálií a do jisté míry také USA. My čelíme obrovské výzvy, jednak jde o délku hranic, jednak jde o um, objem eh, eh, osobní přepravy. Kdybychom měli zavést stejné, stejně přísné kontroly jako USA či Austrálie, tak si myslím, že by došlo eh, opravdu snad k bouřím na letištích, protože naše občané by prostě nepřistoupili na takovouto míru kontrol. Nicméně samozřejmě musíme být nesmírně obezřetní a musíme se zaměřit zejména na ty oblasti, které jsou nejrizikovější z hlediska nelegálního pohybu Eh, produktů za zboží. Eh, a tato věc je předmětem neustálého dialogu mezi komisí a členskými státy. Eh, bude to obsahem také nadcházejícího přeskumu dovozních opatření a nové politiky pro zdraví zvířat, kterou, jak pan Mulder ví, právě v komisi vypracováváme dále. Očkovat versus neočkovat. Tady jde opět o zásadní téma. Pamatuji si čtyřdenní konference na toto téma zde v Bruselu před deseti lety Eh, následně po vypuknutí kulatké zemzavky ve Velké Británii, kde to vnímání bylo takové, jak se správně řekl, že většina členských států by eh, už dnes nedopustila eh, hromadné hromadné zabíjení a spalování nakažených těl, tedy nakažených zvířat. Nicméně jsou zde některé reálné překážky, samozřejmě očkování, jednak to, že evropští obchodníci a spotřebitelé se bojí produktů z, z očkovaných zvířat. Je pravda, že to tež někdy dovázíme, dovážíme z třetích zemí a ty produkty akceptujeme. Další věc je ta, že Evropané nepřistoupí na očkování v souvislosti s, s vyskytem nějaké zásadnější epidemie, eh, epidemie eh, u zvířat. Pokud jde o rutinní očkování, tak to nikomu nevadí, ale pokud uprostřed nějaké epidemie byste najednou začali očkovat zvířata, tak se to občané eh, spojí, prostě to očkování se spojí s nemocným zvířatem, se zvířatem, eh, z něhož není možné eh, vyrábět produkty k přímé spotřebě. Takovou máme zkušenost například právě s, s vypuknutí kulhavky a smentavky ve Velké Británii. Británie tehdy zavedla očkování a musela přestat, když ji v podstatě malobchodníci, brští malobchodníci řekli, že prostě nebudou prodávat produkty z těchto, z těchto zvířat, čili očkování tu situaci řešit nemohlo. A další ještě s tím související věc je, že je obtížné rozlišovat mezi produkty z očkovaných zvířat a infikovaných zvířat. Jak pan Mulder sám ví, někdy je obtížné říci, Eh, podle eh, výskytu ehm, podle tedy krevních testů a podobně eh, rozlišit mezi oběma případy. Je to tedy velice složitá téma. Ehm, veterináři o tom jednají prakticky každodenně, objevuje se to v odborných časopisech pro veterinu a předpokládám, že to bude dopodrobna prodiskutováno také v té, v té strategii pro pro zdraví zvířat a samozřejmě každý, každý veterinář v Evropě ví, jak je to citlivé téma. Děkuji. Paní Kostanedu si chce vzít slovo na závěr. Ano, děkuji, pane předsedo. Jen krátce chtěla bych poděkovat komisi za detailní informace. Velmi pozitivně vnímám to, že eh, již došlo k určitému pokroku v této oblasti a myslím si, že právě poslední otázky eh, kolegy eh, Muldera ukázaly, jak důležité je toto téma a jak je možné také důsledně pracovat na tomto tématu. Takže děkuji komisi komisi a také zástupcům účetního dvora. Děkuji vám. Tímto můžeme přejít k bodu 13 na pořadu jednání a tedy zprávu o cestě delegace do Itálie. Cesta se uskutečnila 26. až 28. října 2010. Závěrem je to, co bylo všem předáno. Dostali jste detailní analýzu této cesty výboru, cesty, která trvala tři dny v roce 2010. Naštívili jsme Abruco a především eh, šlo o to, abychom se podívali na využití prostředků po zemětřesení v Aquila z, v roce 2009. Dále jsme navštívili oblast kampánie, eh, kde jsme především kontrolovali využití evropských prostředků v souvislosti s eh, odpady. A v souvislosti se závažnými ekologickými dopady. Šlo tedy o využití eh, prostředků v Itálii. Eh, hovořilo se také o tom, že organiz, organizovaný zločin eh, do tohoto byl napojen. Vyslechli jsme soudce, šlo především o otázku korupce a také o eh, jednotlivé aspekty toho, jak je možné podstatné kontroly ještě posílit, eh, tedy ve smyslu spolupráce s Itálie, s komisí, s Evropským parlamentem. Můžeme tedy říci, že výsledek delegační cesty do Itálie byl podpořen všemi politickými skupinami na základě zprávy. Pokud se k tomu někdo chce vyjádřit, má k tomu možnost. Obecně však můžeme říci, že kolegové již souhlasili s touto zprávou, která byla předložena. Nyní můžeme tedy uzavřít naši schůzi a navazuje schůze koordinátorů. Myslím si však, že zde ještě nejsou všichni, takže prosím, abyste je vyzvali, aby přišli eh, do sálu poněkud dříve. Děkuji.